Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen, we start our... Kolegové, začneme svou práci. Budeme hlasovat. Na stolech a ve svých složkách máte hlasovací seznamy po jednotlivých frakcích. Nejprve tedy provedeme testovací hlasování. Prosím, vezměte si hlasovací kartu, umístěte ji do stířky a já vám v tuto chvíli položím jednoduchou otázku. Líbí se vám, když se hlasuje v pondělí ve 4 hodiny? Každý může hlasovat dle svého vlastního vědomí a svědomí. Hlasování je u konce. Výsledek není jednoznačný. Někteří z vás si kartu zase vytáhli a nechtěli vůbec hlasovat. Hlasovalo 32 kolegů. To je neuvěřitelné, něco takového se děje jen zřídka. Můžeme tedy pokračovat. Máme na programu hlasování o zprávě pana Andráse Gjurka Strategie EU pro skapalněný zemní plyn a skladování plynu. Pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Tak ještě jednou. Milí kolegové. Zpráva András Še Gjurka Strategie EU pro skapalněný zemní plyn a skladování plynu. Rád bych zahájil hlasování. Nyní pozměňovací návrh 56. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 57. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 58. Pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 59 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 61 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. A nyní NV1 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFET 1 pro, proti, zdrželi se, přijato. AFE 2 pro, proti, zdrželi se, raději to prověříme, takže kontrolujeme pozměňovací návrh AFET 2. Hlasování končí. Je to zamítnuto. NV 3. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. INTA 1. Dílčí hlasování. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 62. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 65. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 67. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 68. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 69. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 70. Pro? proti, zdržel se, přijato. 71 pro, proti, zdržel se, přijato. 72 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 73 pro, proti, raději to prověříme, hlasujeme o 73. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 74. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 75. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 77. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 78. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 81. Kdo je pro?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 NV5, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Padesát čtyři, kdo je pro, eh, proti, zdržel se, zamítnuto. pět. transport, pět, kdo je pro, proti, zdržel se, raději to prověříme. Takže tran 5. Tran číslo 5. Výbor pro dopravu číslo 5. A je to zamítnuto. Hlasování končí. A je to přijato. Je to přijato bylo důležité, že jsme to prověřili. Kompromisní návrh eh, dvě, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis tři, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 96, kdo je pro, proti, raději to prověříme. 96. 96. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 97. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Z, zamítnuto 99. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto 100. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 104. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 115. Eh, Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 94. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. NV20. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 27. Transport. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 121. Kdo je pro? 121. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. To raději prověříme. 121. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Tran 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak ještě jednou. Tran 32. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Sto dvacet šest. Kdo je pro? Omlouvám se. Společně hlasujeme o 126 a 127. Jsou to identické pozměňovací návrhy, takže 126, 127, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 128, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 129, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 130, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 131. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Raději to prověříme. Kontrolujeme pozměňovací návrh 131. Hlasování končí. Je to zamítnuto. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 135. Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 137, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 138, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 139, kdo je pro, 139 eh, a 140, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 141, kdo je, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 142, kdo je pro, proti, Zdrželi se? Přijato 143. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato 144. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 145. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato kompromis 9. Kdo je pro? Proti? kdo se zdržel, přijato. 255, eh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 161, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 162, kdo je pro, proti, to raději prověříme. 162. Raději to prověříme. Hlasování končí. A je to zamítnuto 163. Kdo je pro? Kdo je proti? Raději prověříme 163. Hlasování končí. Je to zamítnuto. 164. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 165, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 166, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 167, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 168, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 169, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 170, kdo je pro?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 kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto 190, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto 190. A nyní tedy dohromady 190 a 191. Jsou to stejné pozměňovací návrhy a bylo to zamítnuto. Pozměňovací návrh 192. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto 193, kdo je pro, proti, zdržel se. Prosím? Chcete to prověřit? Dobře. 193. 193 prověřujeme. Hlasujeme o 193 a já nyní hlasování končím. je to přijato. 195, kdo je pro? 197, pardon. 197. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 198. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato 199 a 200. 199 a 200. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 201. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 202. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 203. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 205. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 206. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. 207, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 208, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 209, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 210, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 211, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 212, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 213, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 215, kdo je pro, proti, to prověříme. 215. Prověříme 215. Hlasování končím. A je to zamítnuto. Omlouvám se, viděl jsem to špatně. NV14. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. NV19. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 216. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 222. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 223. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 224. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 13. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, přijato. Inta 5, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 230, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 231, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 23 INTA, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. AFET 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. AFET 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 14a. Kdo je pro? Proti? to prověříme, takže kontrolujeme hlasování o kompromisu 14a. Hlasujeme elektronicky. Hlasování končí. Je to zamítnuto. Nyní 247. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 248. 238, eh, pardon, kdo je pro, proti, zdrželi se, eh, zamítnuto. Eh, transport 4 pro, proti, zdrželi se přijato. 244, eh, eh, kdo je pro, proti, zdrželi se. To raději prověříme, takže 244. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Inta 2. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Není to jasné, takže prosím zvedejte ruce. Hlasujeme o návrhu INTA 2. Hlasujeme elektronicky. Hlasování končí. A je to přijato. Prosím, zvedejte ruce. INTA 8, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. INTA 14, kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. Inta 19, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, přijato. Inta 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 241, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Inta 25, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 242, kdo je pro, proti, 242. To prověříme. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 245. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnu. NV18. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. To prověříme. NV18. Hlasování končí. A je to zamítnuto. Inta 9. První část, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Druhá část, Inta 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 243, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. A FED 10, kdo je pro? Proti? zdržel se přijato. Kompromis 15, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. NV 12, kdo je pro, proti, to prověříme. 12. NV 12. Hlasování končí. Zamítnuto. Kompromis 16. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. nv 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Trans 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Tran 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Tran 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Tran 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Tran 13. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato, tran 14, kdo je pro, proti, to prověříme, tran 14, prověříme tran 14 a hlasování končí. Je to zamítnuto. Tran 15, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Tran 16, kdo je pro, proti, zdržel se, musíme to prověřit, omlouvám se. Bohužel nezvedáte ruce dostatečně jasně. Tran 16. Kontrolní hlasování, které tímto končím. S 258. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 259, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 260, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 261, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Tran 6, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Tran 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Tran 8, kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Tran 21, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 264, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 265, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 17, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 20, kdo je pro, proti, zdržel se. Raději prověříme. Pozměňovací návrh 20. Kontrolní hlasování elektronicky. Hlasování končí a je to zamítnuto. Kompromis 17a. Kdo je pro? Kdo je proti? Měli bychom to prověřit, takže kon- zkontrolujeme kompromis 17a. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 26. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto 27. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 28, kdo je pro, proti, zdržel se, to prověříme. Takže kontrolujeme 28. Hlasování končí. A je to zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 30, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31, kdo je pro, Proti? Zdržel se? To prověříme. Ještě jednou. 31. Kontrolujeme 31. I close the vote. Rejected. 32. Je to zamítnuto. 32. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 35, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 36, kdo je pro, proti, to si překontrolujeme, takže je to pozměňovací na 36. Končím hlasováním. Je to zamítnuto. 37, kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdržel se, přijato. 39 pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. 40 to je, 41, kdo je pro, kdo je proti. To je zamítnuto. 42 e, pro, proti. Kdo se zdržel, to je zamítnuto. 43, kdo je pro, proti, zdržel se, to je přijato. 44, kdo je pro, proti, e, z, kdo se zdržel, e, kompromisní návrh 18, 44 e, chcete překontrolovat, jo, tak dobře, tak 44 překontrolujeme. Končím hlasování. To je přijato. Já jsem řekl zamítnuto? Ne, já jsem řekl přijato. Se omlouvám. Takže osmnáctka, kompromisně, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. 45, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to si také překontrolujeme to je navíc k 18. 45, pozměňovací návrh 45. Končím hlasování, to je zamítnuto. Teď 50, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 51, kdo je pro, proti, to je přijato, ne, radši to překontrolujeme. Je to teda e, pozměňovací 51. Končím hlasováním a je to zamítnuto. Teď kompromisní návrh 19 pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato, 55, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. A teď e, pozměňovací 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď pozná zrák dva, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. tři kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Čtyřka, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. pětka kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. poznáte návrh 9. Teď přeskočíme na devítku. kdo je pro? Pozměňovací návrh 9 proti se zdržel, to je přijato. Teď osmička, pardon, až jedenáctku teď, Přeskočíme devítky na jedenáctku, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď dvanáct, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. třináct, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. patnáct, kdo je pro, proti, zdržel přijato 14, kdo je pro, pardon. Pardon, říká pan předseda, 14. E, Přeskakujeme, takže poznáte návrh 16, kdo je pro, proti, to se zdržel, takže to si překontrolujeme, poznáte návrh 16. Končím hlasováním to je přijato. Teď teda, kdo je 17, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Taky si to překontrolujeme. 17 kontrolujeme. Končím hlasování. To je zamítnuto. Teď poznací jak 18 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. A teď konečné hlasování. Zahajuji hlasování. E, všichni jste hlasovali. V tom případě končím hlasování. A je to přijato, takže bych si dovolil poblahopřát zpravodaji. Děkuji. A teď tedy půjdeme e, na ten druhý hlasovací seznam. To je přeshraniční přenositelnost online služeb poskytujících obsah v rámci vnitřního trhu. Carlos Zorino je náš zpravodaj k, k tomuto návrhu. Kompromisní návrh 13, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď tedy 14, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je přijato. Kompromisní návrh 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromisní návrh 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato 109, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je 1, e, 110, kdo je pro, teď 111, kdo je pro, kdo je proti, to si překontrolujeme, čili 111 si překontrolujeme. Končím hlasování. To je zamítnuto. Takže já se omlouvám. Takže teď 112, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď je 17, kompromisní návrh je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Teď 118, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 119 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Teď 120, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromisní návrh 18 pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Teď 126, kdo je pro, kdo je proti, to je zamítnuto. Kompromisní návrh 19, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 131, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 132, kdo je pro, kdo je 131. Dobře, takže chcete, abychom překontrolovali 131. Překontrolujeme, končím hlasováním. A je to stejné jako předtím. Teď 132, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 133, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 134 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 135, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 136, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto 137, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. 139 eh, a 140, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel, to je přijato. Teď 145, kdo je pro? 145, kdo je pro, kdo je proti? To si překontrolujeme. Ano, kontrolujeme 145. Končím hlasováním. Je to přijato. 147, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Kompromisní návrh 20, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. 21, kompromisní návrh, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 151, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Eh, teď 22. Kompromisní návrh pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Pozměňovací návrh 1, eh, kompromisní návrh 1, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromisní návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 3, kdo je pro, proti, eh, kdo se zdržel, to je přijato. Teď je pozměňovací návrh 33, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Dvojka, kdo je pro, proti, kdo přijato, 36 pro, proti, kdo se zdržel, to si také překontrolujeme, čili kontrolujeme pozornací návrh 36. Končím hlasování. To je zamítnuto. Teď tedy 37, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromisní návrh 4, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Kompromisní návrh 5, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. To je 43, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď 51, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 52 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 53 pro, proti, pořád ještě nezvedáte ruce zcela eh, tak, aby to bylo zřejmé, čili zkontrolujeme 53, kontrolujeme elektronicky, končím hlasování. Ano, je to přijato zcela jasně. 54, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? zamítnu to 55 pro? Proti? Zdržel se? Přijato 56 pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato 57 pro? proti, zdržel se, přijato, pětka, kdo je pro, proti, to si překontrolujeme, poznací návrh pět, kontrolujeme poznací návrh pět, končím hlasování. Zcela jasně přijato, 59, kdo je pro, pardon, 58, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto, 59 pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 60, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 60, kompromisní návrh, kdo proti, to je přijato, 65, kdo je pro, proti, to je zamítnuto, Kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. Kompromisní návrh 8, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Teď 77, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 8, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Devítka kompromisní návrh pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromisní návrh 10 pro, proti, zdržel se, přijato 85, kdo je pro, kdo je proti. Tak to si zkontrolujeme, kontrolujeme poznávací návrh 85. Končím hlasováním, to je zamítnuto. Teď 86, kdo je pro, proti, 87 pro, proti, zdržel se, 11, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je přijato. 19 bude pro, proti, to je přijato. Kompromisní návrh 12, kdo je pro, proti, přijato. 93, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, přijato. 23, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Takže uděláme elektronické hlasování, to je to závěrečné hlasování a také poslední hlasování dnes. Končím hlasování. 48 pro, proti 1. Takže já bych teď pogratuloval zpravodajím. Vážení kolegové, dámy a pánové, Eh, tolik tedy eh, naše hlasování ve výboru ITREM a teď půjdeme k dalšímu eh, bodu, který máme na programu. Vážení přátelé, pojďme tedy zpátky k programu. Přeskum prováděcích pravomocí Evropské komise spravedlivé využívání roamingových služeb. Jedná se o prezentaci návrhu prováděcího aktu komise. Je to mimořádně důležitý akt. Dámy a pánové, Uh, colleagues, Eh, very... Kolegové, toto je velice důležitý bod. To jsou ty roamingové služby. Vážení kolegové, podle nařízení TSM, jak víte, náš zpravodaj tady s námi teď sedí. To jsme přijali v loňském roce Jedná se o ty příplatky eh, za roaming, jedná se o ten program Roam Like at Home, což eh, vstoupilo platnost 15. června 2017. Komise byla vyžádána, aby přijala velice, pra, velice eh, přesná pravidla týkající se politik, které upraví toto spravedlivé využívání, tak abychom zabránili jaké, jak, jakémukoliv zneužívání. Potom eh, komise přijala eh, prováděcí akt, který byl kritizován také Evropským parlamentem, proto jsme eh, o několik dnů později, tedy ta komise tento návrh stáhla. Komise potom poslala před dvěma dnes další návrh. V 15 hodin 23 minut a tento návrh teď bude Ehm, před, zde předložen. Dostali jsme o 15 minut před zahájením eh, schůze, takže jsme měli pouze pět až máme teď pouze 45 minut pro diskusi tohoto bodu, čili teď bych si dovolil pozvat pana Roberto Violovu, který je generálním ředitelem DG Connect. Eh, máte slovo a eh, předávám vám ho s velkým potěšením. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych vám připomněl, co musíme udělat pro to, aby jsme přijali tento akt tento ehm, prováděcí akt. Ten návrh, který jsme zaslali parlamentu a radě, tak v podstatě od Bereku mm, požaduje, aby připravil k 15.10. stanovisko. A poté se to dostane na určitý přeskum na stranu členských států a 23. listopadu by mělo dojít ehm, k jejich stanovisku a komise by měla do 15.12. přímo tento finální akt. To znamená, že nás ještě čeká několik týdnů a že budeme mít teda dostatek čas a dostatek času, abychom se s Berekem i ostatními institucemi všechno prodiskutovali, analyzovali a v rámci digitálního setkání eh, k digitální problematice budeme mít i workshop těchto jednotlivých aktérů, kteří se zabývají tímto prováděcím aktem. To je v podstatě vlastně paralelní záležitost eh, i s nařízením v wholesaleových službách, to je spolurozhodovací rozhodnutí mezi parlamentem a radou a do konce letošního roku by mělo dojít ke schválení. Operátoři teda budou mít 6 měsíců k dispozici pro přípravu tohoto systému Roll Like at Home, to znamená do června 2017. Toto nás čeká. Pan předseda již se zmínil o revizi tohoto aktu, poté co poslanci Evropského parlamentu i zúčastněné strany vyslovili určitou kritiku a nový akt by měl být by měl respektovat právě ten princip Rome like at home. To je zakotveno i v nařízení. Naše občané by měli mít možnost v rámci určitého období eh, cestování mimo svou zemi využívat eh, tyto snížené eh, sazby za roaming, čili to je na základě tohoto nařízení. je připravit takové pravidlo, které je jednoduché, obyčejný Eh, občan vlastně nebude muset nic udělat, v podstatě vlastně jenom aktivuje tuto službu a nemusí se ničím jiným zabývat. My jsme umožnili operátorům, aby se podívali na jednotlivé případy, aby mm, různé aktivity v tomto ohledu eh, prodiskutovali SIM karty, které například eh, vůbec, ty, kde tento člověk vůbec necestuje, nebo například eh, subskripce, nebo teda když máte, když máte například několik SIM karet u několika operátorů a zároveň operátoři se mohou podívat i na možnost toho, zda někdo dále prodává pro komerční, na komerční účely tyto eh, karty, což samozřejmě není součástí tohoto nařízení. Tento systém je velice jednoduchý pro naše občany. Oni nemusí udělat vlastně vůbec nic. V podstatě si jenom aktivují tuto službu Roam Like at Home a v podstatě je to podobné jako systém portability obsahu Eh, internetového, tak jak jste se tím zabývali zde ve vašem výboru. Celý tento systém bude striktně kontrolován národními regulačními orgány, kteří budou muset eh, dohlížet nad těmito pravidly supervizovat je a samozřejmě my tam budeme mít, ty, budeme mít možnost zasáhnout, pokud by došlo k porušení těchto nařízení. A pokud to o nějaký organizovaný resell, tak operátor by mohl zablokovat ty SIM karty, které spadají pod tyto nelegální aktivity samozřejmě mm, regulátor poté přijme konečné rozhodnutí. Tak to vypadá stručně tento systém. Samozřejmě, že jde i o určitou udržitelnost v rámci tohoto prováděcího aktu. Já nevím, jestli budeme mít, pokud budeme mít čas, tak můj kolega by se mohl i k této části ještě vyjádřit. Děkujeme, vážený pane generální ředitel. Toto je velice důležitý signál pro naši evropskou komunitu. To, že jste dneska mezi nás přišel, je to pro nás nesmírně důležité. Děkujeme. A nyní Ant Tony Brilhem, který nám velice stručně, to je já zde, já zde, já zde mám uh, velice dlouhý seznam řečníků, na konci bude určitě odpověd, možnost odpovědi otázek a tak dále, čili m, mm, většina z našich kolegů samozřejmě tento návrh podrobně zná, podrobně jsme si ho prostudovali, takže nyní ještě na několik minut vám dám slovo. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, milí poslanci, poslankyně. Já bych k panu Biolovi dodal už pouze několik drobností, ten další pilíř ohledně jednotlivých opatření, prováděcí opatření k 12. především ta metodologie, která se týká tzv. sustainability derogation, to znamená určitých výjimek v oblasti udržitelnosti. To doufáme, půjde o opravdu velice výjimečné případy, pokud operátor například v rámci tohoto systému Roam Like at Home zaznamená takové obrovské ztráty, že jeho domácí sázby by byly ohroženy. To znamená takzvaný waterbed efekt, tak tomu říkáme. To znamená, že by došlo k obrovskému nárůstu těchto domácích sazeb. Dvě klíčové záležitosti, které se týkají těchto prováděcích opatření, které jsme zveřejnili v tomto návrhu. Jednak je to určitá prahová hodnota těch 5% strát u roamingu relativních celkovým retailovým mobilním příjmům daného operátora, což by si vyžádalo to, že RNA to bude analyzovat podrobně a tuto výjimku by mohli zároveň odmítnout, pokud došlo k nějakým inter eh, nebo nějakým přesunům v rámci interskupiny, nebo by tam byly nějaké další indikátory, které eh, by poukazaly na to, že k nárůstu těchto eh, cen nebo sazeb nedojde. Děkujeme, pane řediteli, a nyní bych požádal zpravodaje za všechny politické skupiny, poprosil bych, abyste nehovořili déle než minutu a půl. Nemáme dostatek času, čeká nás, eh, nemáme dostatek času na dlouhé diskuze, takže velice stručné dotazy. Pani Del Castillo, děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poděkovala panu Violovi, panu Vílanovi za to, že mezi nás dneska přišli ten první přístup byl neúspěšný ne proto, že by nepokrýval cíl, ale proto, že vyvolal určitý zmatek v celé této záležitosti, který by zajistil určité rozumné používání, využívání těchto služeb. Tam bylo těch 90 dní stanovených. Nyní vidíme tento návrh, který se snaží řešit tento problém. To znamená, že by měl zajistit celý ten program Room Like at Home. Já si myslím, že ale je to trošku obtížně pochopitelné, především s ohledem na ten aspekt dohledu. Reasonable use close, to znamená ta doložka, která se zabývá tím obvyklým používáním této služby. Já jsem neměla ještě možnost to podrobně proskoumat, ale bude tam nějaký teda systém, který umožní sledování takového nekalého používání těchto služeb, využívání těchto služeb, to znamená různé scénáře tohoto typu a zda teda tito operátoři by mohli tyto informace dále předávat a zda by mohlo dojít k eh, určité reakci ještě předtím, než dojde k uvalení sankcí. Já osobně si myslím, že by zde měla být určitá možnost zajistění toho, zda nebo vůbec stanovení toho, zda skutečně v rámci té politiky fair use, to znamená férové, spravedlivé používání této služby, zda skutečně jsou vinní. A mm, pokud jde o to, že zde navýšili tyto sazby a ceny za roaming, jinak se mi zdá tento návrh mm, víceméně rozumný. Samozřejmě neměla jsem zatím ještě možnost se na to podívat podrobně. Děkujeme, to bylo za EPP a nyní za SAD poprosíme paní Toja. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já souhlasím. Souhlasím s s tím hodnocením celého přístupu. Myslím si, že to propojuje mnoho důležitých prvků, bodů. Snažíme se zajistit o, náš legislativní, o to, aby náš legislativní závazek jako odstranění roamingu byl dosažen, ale zároveň i ten, to férové, spravedlivé využívání této služby bez nějakého zneužívání. Jedna hlavní obava, kterou bych ráda vyjádřila v tomto ohledu, já samozřejmě ještě jednou bych ráda zdůraznila to, že mm, oceňuji celý tento přístup. Zásadní ale je, pan Viola se o tom zmínil. To znamená, že e, celý tento systém by nevyžadoval nic po uživateli. Ovšem, jakmile zjistíme, že ta prahová hodnota, nebo teda ten strop pro e, osoby, které žijí v jedné zemi a cestují po určité období a najednou zjistíme, že tam dojde k nějakým podezřelým aktivitám. Jaké postupy budou využívány pro zablokování takového zneužívání a zároveň zajištění toho, aby legitimní uživatel nebyl postižen. To je věc, která by měla být součástí, základem celé této politiky a zároveň veřejné orgány by měly mít možnost reagovat. Ovšem operátory přece nemůžeme vinit z něčeho, co není jejich chybou. To je důležité, celý tento pilíř. My samozřejmě chápeme ekonomické důvody, které vedou k zavedení těchto stropů, ale zároveň bychom měli být velice obezřetní, podívat se na to, co musí zajistit operátoři a my zároveň zajistit to, aby operátoři měli mít možnost rozumných, rozumných um, určitých částek. Pan Tošenovský měl... Také oceňuji eh, velkou snahu o diskuzi i to, že ten velmi komplikovaný návrh byl stažen. Eh, to, co vidím jako trochu komplikované, je Eh, že některé pojmy, tak jak eh, moji kole, moje kolegyně předcházející slově říkali, nejsou úplně, úplně jasné, co to bude znamenat. Věřím, že při diskuzích s Berekem to ještě bude do, dovyjasněno. Tak jako je například pojem dlouhá neaktivita, kdy bude docházet k nějakým krokům, eh, kontrolním a není úplně přesně jasné z toho textu, eh, co je tím myšleno. Věřím, že po diskuzích právě s Berekem a s jednotlivými regulátory dojde k určitému zjednodušení, protože ten systém se zvenčí a po, neměli jsme tolik času na prostudování, je velmi složitý a čím složitější tento systém bude, o to složitější bude jeho kontrola a přesné vyjasnění jednotlivých postupů. Takže věřím, že jsme na začátku v podstatě té diskuze, i když toho času do konce roku není příliš mnoho. Děkuji. Děkujeme. pani Kala za Alde. Děkuji za slovo. My vítáme tento revidovaný návrh nemám dost času, tak pouze dva dotazy, pokud jde o tento prováděcí akt. V úvodním ustanovení se žádalo například i eh, a dali, po, po té, když zjistíme, že například tento kontrakt je založen na nějakém abuzivním využívání, aby tam došlo k nějakému omezení, tak vlastně se musí uvádět i e, bydliště. Ovšem v tomto v konkrétním článku to tam nebylo již zmíněno. Proto se chci zeptat, zda tam byly restriktivní Eh, opatření ohledně těchto dokumentů, například mm, předplacené karty a tak dále. Ovšem my zatím nemáme dostatek informací, takže nevíme, zda to bude zajištěno. Mohlo by to znamenat problém, mohlo by to mm, přesáhlo, určitě problém, ale je to soukromý určitý proporční mechanismus by měl roaming zajistit, aby nedošlo k nějakému Eh, zneužívání v této oblasti, ovšem jelikož tam nebude žádné omezení, pokud jde o počet těch dní, co si myslím, že je dobré, to číslo těch 90 dní bylo odstraněno, ale zároveň zde není žádné omezení, mm, jak dlouho bude operátor tato data o spotřebiteli eh, používat nebo mít k dispozici. Proto bych ráda požádala komisi o konkrétnější informace. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Raimon za zelené. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem spokojen s tím návrhem v tom smyslu, že na to můžeme dále pracovat, ale jedna věc mi není jasná. E, ty poplatky už jsou teď přenechány trhu, nebo jak jsou řešeny? Z jakých důvodů tedy můžeme předpokládat, že e, tady dotyčný e, klient bude zdržovat na území jiného státu méně než 90 let. Jde o to, aby to tedy bylo pro, studi- eh, pro konzumenty lepší než těch 90 eh, dní, které bylo doposud. To je tedy první věc, která mě zajímá. A pokud tady skutečně zavládne tvrdá konkurence, pokud jde o eh, výklad té doložky o spravedlivém používání, jak zajistíme, že žádní poskytovatelé, kteří jsou aktivní v různých zemích, tedy, aby tedy nikdo nezůstal eh, bez eh, konkurenceschopnosti. Jsou k tomu nějaké studie, které by o tom mohly něco říci? Děkuji. Děkuji. Děkujeme. pan Borely za EFDD má slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem chtěl říci, že jsem měl možnost pouze asi před hodinkou se podívat na tento návrh. Mám zde tři otazníky. Kontrakt mezi operátorem a klientem nesmí být závazný pouze pro zákazníka, pro klienta, podle mého názoru. Jak komise zajistí, aby například eh, poté tam nedošlo k nějakým dalším rizikům a nezneužívali to v neprospěch Eh, zákazníka. To znamená, že kdyby to nebylo komerčně udržitelné, takže by se to dostalo poté na úroveň národního operátora. To znamená, že ten roaming by se tam dostal zadními vrátky. A dále to byly kontroly, které by zajistily možnost dodržování pravidel, aby tam nešlo k zneužívání, jak komise eh, skutečně zajistí hm, to, aby operátoři této oblasti měli možnost určitého manévrovacího pole. A poté je tam ještě Eh, jsou tam určité stropní hodnoty pro roaming, časové, eh, určitá časová souslednost. Myslím si, že ten harmonogram by mohl být trošku komplikovaný. Paní Kapel za ENF. Děkuji, pane předsedo. Tento návrh, který máme před sebou, eh, mě udělal velkou radost, protože vidím, že po posledních jednáních po té rozpravě s panem komisařem Ettingerem z 13. září tu je najednou jiný návrh, který předkládá komise. To znamená, že už není tedy o, nejde o to omezení na 90 dní. Já jsem velmi ráda, že komise jednala takto rychle protože těch 90 dní by bylo na úkor spotřebitelů a je důležité, aby právě spotřebitelé byli eh, naším prioritním zájmem. To jsme říkali vždy a říkali jsme, že je potřeba tedy příští rok roaming odstranit. Po jednání s panem Tinkerem vyplynula jedna otázka, kdo bude zodpovídat za zneužívání trhu já si myslím, že právě BEREK eh, tady bude sehrávat velmi důležitou roli, protože národní regulační orgány budou mít na eh, svých bedrech celou řadu nových úkolů a kompetencí, budou muset eh, bojovat proti zneužívání a otázka zní, jestli tady mají dostatečné zdroje. A kromě toho se nabízí otázka, jak budou postupovat telekomunikační společnosti, pokud zjistí nějaké náznaky zneužívání. Já jsem tady velmi ráda, že už tady byla odstraněna ta 90-denní lhůta a e, kromě toho bych ráda věděla, jak budou zúčtovávány poplatky, pokud se člověk bude pohybovat mezi různými sítěmi. Je to důležité pro ty, kteří pendlují přes hranici a je to podstatná otázka. Bylo by dobré, kdybychom na to odpověď dostali již nyní. Děkuji, děkuji. A nyní, nyní má slovo paní Vicky Ford Inko, um, předsedkyně, která je vlastně na základě článku 54 spolu s pravodajkou. Děkuji, děkuji za možnost vystoupit. Já jsem byla zpravodajkou i v této oblasti za výbor INTA u tohoto konkrétního dosie a věnovala jsem před velikou pozornost spotřebitelskému aspektu. Já podporuji tento koncept systému Roam Like at Home. Ovšem, obávám se, toho, že tento návrh není až tak jednoduchý, jak by mohl být. Domnívám se, že by mohl vést k dalším zmatkům, nedorozuměním, především pokud jde o různou možnost provádění v jednotlivých členských státech. V tom návrhu, který jsme vyjednali, bylo jasné, že spravedlivé používání mělo eh, být uplatněno právě na to periodické cestování a že by to nemělo znamenat eh, přístup k těmto službám jiného charakteru. Jestli dovolíte, uvedla bych vám takový příklad. Neměli byste mít možnost si koupit nějakou letenku na Ryanair a očekávat, eh, že vás British Airways za stejnou cenu odveze první třídou. Čili my chceme zajistit to, abyste nemohli prostě na té nejjednodušší části infrastruktury využívat tuto síť a využít to eh, na nějakém jiném místě, v nějaké jiné zemi. A myslím si, že komise se snaží o takovou férovou strategii a zaměřuje se na neférové zneužívání, což je podle mého názoru diametrálně odlišné. Proto si myslím, že vlastně na té dol, niž, niž, dolní straně spektra potřebitel nedotuje Um, ty, kteří jsou na té vyšší um, úrovni spektra, to znamená ty bohatší. To je moje obava. Někteří, kteří cestují přeshraničně, řekněme, jako student, který by poté museli prokázat ten, to, to propojení, tak by měli problém získat SIM kartu. Já se obávám, že je zde tak že skutečně toto je záležitost, kde by komise měla konkrétně se podívat na, cest, na mm, určité stimuly, na to, jak naši lidé cestují, jakým způsobem a tak dále, když bude předkládat tento prováděcí akt, protože pokud to neuděláte, tak, se, tak budeme mít obavy ohledně toho, zda jste skutečně eh, se udrželi v těch potřebných hranicích. Děkujeme, říká pan předseda. A nyní ostatní eh, členové pouze po jedné minutě. Pan kolega Rubik. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád poblahopřál panu předsedovi Junkrovi k tomu, že se tady pustil do té nové varianty. Pro spotřebitele musí být naprosto jasné to, že pokud si doma eh, uzavře nějakou smlouvu a koupí nějaký balíček, že ho bude moci používat v celé Evropě stejně jako doma. Tečka, to je všechno. Víme, že i v národních státech existují pravidla proti zneužívání, že je mají všichni poskytovatelé ve svých smlouvách. Je to jasně stanoveno, kdy dochází v národním státě eh, ke zneužívání. Trh stále ještě nefunguje dobře, protože jsou tu možné velké cenové rozdíly mezi jednotlivými oblastmi. To znamená, že mm, si musíme na to dát pozor a musíme se postarat, abychom do roku 2019 skutečně prosadili koncept Roam Liked at Home, to znamená, abychom naplnili digitální jednotný trh. Děkuji. Panatri. Paní Kompolanaty, děkuji za slovo. Já si rovněž myslím, že toto je dobrý začátek pro zajištění retailových cen, nebo to, aby ty ceny byly nulové, abychom mohli cestovat v rámci roamingu bezplatně. Víme, že to tam zatím nebylo zajištěno i v rámci wholesale a že skutečně by tam nebyly nějaké, řekněme, příplatky, v rámci zahraničního operátoru. Poté, pokud bychom to zajistili, tak si myslím, že, by bylo, že bychom nepotřebovali takovou, mm, tuto udržitelnost. Samozřejmě, že nechceme, aby v důsledku této e, legislativy někteří operátoři museli opustit trh. Já skutečně doufám, že komise zváží tato mm, čísla. V článku 5 se zmiňujete o tom, že pokud eh, klient eh, teda to musí zaplatit, takže v podstatě ty, eh, ta čísla mm, mm, půjdou z těch vyšších částek těch přirážek, to znamená, že by za to musel platit klient. Promiňte, pane předsedo, je ještě jedna záležitost. Je jasné, že by zde operátor neměl využívat nějaká zadní vrátka, aby jsem dostal tyto roamingové ceny a poté, jakým způsobem to bude probíhat, pokud budeme mít více, pokud bude mít klient více eh, SIM karet. Paní Lidler. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych ráda poděkovala za to, že komise reagovala tak rychle na základě tlaku i Evropských, Evropského parlamentu a že tedy stáhla starý návrh a předložila návrh nový. Domnívám se, že ten návrh, který je v tuto chvíli na stole, je velmi dobrý. My se v tuto chvíli nacházíme v následující situaci. Tém, tématem bezroamingové Evropy se zabýváme již na, velmi dlouho a je pro nás důležité to, abychom tedy dostali tomuto politickému slibu, který jsme vyškli před našimi občany, to znamená roaming like at home. Je důležité, aby se z tohoto slibu stala politická realita. A toto je klasický případ, kdy se domnívám, že musíme stanovit jednoznačná pravidla, líbí se mi, že se snažíme najít nějaká řešení proti zneužívání, ale ráda bych položila doplňující otázku. To, co jste předložil, znamená, že i v případě, že máme za to, že dojde eh, ke zneužívání, nemůže dojít hned k výpovědi, ale bude tu určitý postupný eh, eh, postup, odstupňovaný postup Nejprve se musí prověřit, jestli skutečně došlo ke zneužívání. Ale jinak to pro většinu našich občanů znamená, že e, dostojíme našemu politickému slibu od příštího roku, že tady od příštího roku bude Evropa bez uh, roamingu. Ano. Děkuji, říká pan předseda a nyní pan Blanco López. Děkuji za slovo, pane předsedo. My jsme zde v Evropském parlamentu hlasovali o tomto nařízení ohledně roamingu. Komise tenkrát nerespektovala naše návrhy. A já jsem sice neměl ještě čas analyzovat na nový návrh komise, ale zdá se mi z takového prvního letmého pohledu dobrý. Důležitý je vztah mezi operátorem a klientem, zákazníkem, o to, aby se z tohoto vztahu nestala nějaká válka. Já si myslím, že bohužel ty další příplatky jsou na straně národních regulátorů, národních operátorů, kteří za ně budou zodpovědní. A zároveň je zde otázka wholesaleových roamingových poplatků, aby to nešlo na úkor jednotlivých klientů, jednotlivých zákazníků. Nám se to teda líbí, ale budeme muset se samozřejmě podívat na podrobnosti, na detaily, protože v tom tkví zásadní problém. Děkujeme, Děku- Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych rád řekl, že tento návrh vítám. Mohl by to být takový model, ovšem bude muset si ještě odpovědět na mnoho otázek udržitelnosti tohoto modelu Roam Like at Home. Pokud na jedné straně chceme, aby většina lidí se těšila z tohoto modelu Royal Like at Home, což vítáme. Zároveň si musíme uvědomit to, že operátoři budou muset dodržovat konkrétní pravidla, protože pokud je nebudou dodržovat, tak zde dojde k nadměrným sazbám či příplatkům, o tom už jste se zmínili. A proto bych se rád zeptal, jakým způsobem byste chtěli uplatnit model, tento model, který by měl skutečně zajistit to, aby nikdo nešel nad ty částky, nad ty sazby, které zde vidíme v tomto návrhu. To znamená, že spotřebitel by měl ty nízké eh, sazby, nebo těšil mm, mm, by se z nízkých sazeb, ale samozřejmě ti, kteří nebudou dodržovat pravidla, tak na straně operátora ti by měli být postiženi. Paní Berkonen, děkuji za slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji také komisi za tento nový návrh. Myslím si, že je velice eh, důležitý tento princip Roam Like at Home, ale musíme mít na paměti, že občané eh, používají, Evropské unie používají v různých členských státech eh, tyto služby různým způsobem. Například eh, my ve Finsku máme velice nízké ceny a to bude představovat pro finské operátory velký problém. Vím, že se o těchto věcech dlouho diskutuje. Diskutuje se o tom, co je to férové využívání dat. Eh, pokud ale, eh, jestliže každý může používat eh, kolik údajů, kolik, tolik údajů, kolik se, tak potom to bude představovat problém pro některé operátory. Já tedy bych nenavrhovala žádné limity v této věci. Kolega Zorinho. Děkuji. Tento návrh je E, velice důležitým krokem k jakémusi kompromisu. Je to také vyjádření snahy zajistit to, že evropští občany budou skutečně spokojeni. E, ale co se týče těch vnitrostátních e, úprav a také do, dozoru, to všechno budou věci velice důležité. Pokud to bude všechno aplikováno správně, tak potom to se jistě bude mít pozitivní dopad, tak na, jak na ty, kteří eh, budou cestovat a tak i na ty, kteří budou používat tyto služby eh, doma. To se týká jak přímých nákladů, tak také celkového dopadu na hospodářství. Děkuji. Pan Komisař eh, eh, Kaneta je ještě na cestě, ale stále ještě máme asi pět minut eh, na to, aby chom si mohli vyslechnout reakce, pokud možno stručné, ale intenzivní. Já mohu navrhnout jenom to, že vlastně všechny tyto dotazy se zasluhují velice uspokojivou odpověď, čili já mohu jenom slíbit, že na všechny ty dotazy vám poskytneme písemné detailní eh, odpovědi, a takže teď pouze stručně. Ta první otázka, nebo ty, ta první otázka od paní Castillo a od se týkala interakce mezi regulátorem a spotřebitelem. Velice rychle bych chtěla říci, že ten systém, a tím vlastně také odpovídám paní Niblerové, ten systém je progresivní. Jinými slovy, ten běžný spotřebitel s tím nemá nic společného čili existuje určitý pravidelný kontakt, čili ten zajišťuje to Rome Like at Home. V případě, že se stane něco podivného, Eh, eh, například dojde k odstranění eh, pak takový uživatel dostane SMS a může si pochopitelně stěžovat operátorovi. Jestliže operátor, který musí odpovědět, neodpoví, tak potom se může takový spotřebitel obrátit na regulatora. Takovýto člověk potom nebude odpojen, pouze dostane jakési varování nebo informaci o tom, že systém eh, detekoval nějakou nenormál, nějaké normální používání, ale nedojde k odpojení eh, eh, jestliže operátor zjistí, ale že existuje určitá organizovaná podnikatelská činnost, která je nelegální Například, eh, když se budou prodávat tisíce eh, SIM karet eh, v zahraničí, potom regulátor musí okamžitě být informován, musí tady být takový systém propojení, který okamžitě upozorní na to, že se k něčemu takovému dochází a potom regulátor musí udělat určité konečné rozhodnutí, jestliže tedy Eh, se ale zjistí, že něco není v pořádku, potom eh, ten eh, spotřebitel dostane informaci o tom, že něco bylo detekováno, ale nebude to znamenat odpojení od té služby Roam Like at Home. Co se týče toho, co říkal pan Točnovský, toho, té dlouhodobé otázky, musíme s Berekem pochopitelně hovořit ještě o tom, jakým způsobem se to bude dále upravovat, ale myslím si, že by se to týkalo pouze extrémních případů. Paní Kalas, co se týče těch dokumentů, to by mělo být tak, že člověk má například kreditní kartu a jinými slovy by k tomu nemělo docházet, o čem vy hovoříte, ale v některém případě by skutečně mohli jsme žádat eh, pro eh, důkaz o identitě, jinými slovy, jestliže máte tu předplacenou kartu, eh, uživatel si může koupit těchto karet, kolik chce ve všech členských státech, ale jestliže chceme mít aktivovanou Roam like at home, tak potom bude muset Eh, dokázat, že má určité spojení na eh, svou zemi. Tím eh, získávám možnost také odpověď panu Rajmovi, který se ptal, co se mění ve vztahu k těm 91. V 99%, 99% občanů se nic nemění. Ale jestliže jste například student v programu Erasmus, Eh, a chtěl, chtěl byste si aktivovat Roam Like at Home v zemi, kde nemáte zatím žádnou aktivitu, tak potom eh, normálně eh, ID ne, neobsahuje tu informaci o tom, že jste student v programu Erasmus, tak v takovém případě budete muset se nějakým způsobem tedy dokázat, že máte například kartu, která potvrzuje, že jste student v rámci programu Erasmus. Čili těch 90 dnů bylo velice rigidních. Myslím si, že že v celé řadě případů, což jsou jenom extrémní případy, můžete skutečně mít povinnost dokázat, že máte nějaké napojení například na eh, určitou zemi, že pobýváte v jiné zemi delší dobu, protože jste například student Erasmu a v takovém případě to Roam Like at Home eh, bude aktivován. Jak jsem říkal, ten systém v tomto smyslu je progresivní. Co se týče toho eh, hodnocení dopadu, to pochopitelně budeme muset revidovat, i když neočekávám žádné velké rozdíly, protože ty případy, eh, těch případů zase není tak moc, takže to asi nebude mít žádný velký dopad, ale eh, abych reagoval na paní Fordovou, pochopitelně, že se nějakým způsobem budeme věnovat všem těm různým partnerům, kteří eh, tak, abychom zajistili, že ten systém je jednak ekonomicky udržitelný, ale také férový. Co se eh, týče eh, dalších činností operátora, ty budou pochopitelně posuzovány regulátorem, který bude tyto věci dozorovat. Eh, s Berekem je potřeba také dále hovořit o tom, jakým způsobem dotáhnout jak ten jazyk, tak vlastně tu interakci mezi regulátory a spotřebiteli. Jsem přesvědčen, že ze strany Bereku eh, se dočkáme velice užitečných návrhů. Eh, pane hovořil o udržitelnosti. Eh, tady pochopitelně eh, bude záležet na tom, a tím eh, také odpovím paní Kampula Nadry. Počkejme si, jaké bude rozhodnutí. Pochopitelně, že tady určité propojení mezi tímto systémem a těmi sazbami. Teď zrychluji ještě paní Vikumen. Pochopitelně, že ta specificita e, severských zemí musí být prostudována společně s Berekem. Jinými slovy, e, hovořím o tom e, omezeném období pro uchválení dat. Je to něco, co je skutečně typické pro severské země a musíme o tom s Berekem diskutovat. Vrátíme se k tomu k dalších konzultacích s Berekem. Co se týče těch dotací. Tady bych se chtěli pokusit vyhnout se jakýmkoliv rizikům, které s tím souvisejí, protože e, pochopitelně nejde o vztah mezi e, e, spotřebiteli navzájem. Opět to bude záležet na Bereku, jak se k tomu postaví. Pan Rybik hovořil o tom mm, pochopitelně, eh, že eh, všichni eh, uživatelé, kteří o to požádají, budou mít možnost získat ten program Rome Like at Home. Děkuji, děkuji, pane generální řediteli, vážení kolegové, jsem si naprosto jist, že všechny vaše připomínky, všechny vaše dotazy jsou mimořádně důležité pro, také pro veřejné mínění Eh, protože všechny tyto věci se dostávají na internet, eh, čili všechny tyto otázky jsou teď na stole, čili bych se chtěl obrátit ještě jednou na pana Violu, chtěl bych mu poděkovat za to, že mezi nás přišel a také eh, ještě do pan řediteli, chtěl bych vás požádat, abyste na všechny ty dotazy, na všechny ty připomínky skutečně odpověděli písemně, tak aby všichni naši členové Eh, dostali eh, podrobné odpovědi na podrobné otázky, protože naši občané skutečně v této věci chtějí být velice dobře informováni. Bohužel nemáme čas eh, dále o těchto věcech tady diskutovat. Měli bychom se vyhnout tomu, aby pan komisař Kaněte musel čekat za dveřmi, protože je pozván eh, na naší schůzi, čili myslím si, že teď skutečně bychom měli ukončit tuto diskusi s tím, že se nám dostane podrobných odpovědí a reakcí na naše připomínky ze strany komise. A eh, to dostaneme tedy v písemné formě a potom na základě těchto písemných materiálů budeme moci reagovat, jestliže nebudeme s tím souhlasit, protestovat proti něčemu jinými slovy, potom to můžeme eh, zaslat komisi Eh, jako dodatečné připomínky. Moje poslední otázka eh, se týká toho, kdy můžeme očekávat tedy ty písemné reakce a odpovědi, jak jsem již řekl. Eh, já nevím, dívám se na pana Vilena, myslím si, že za dva, za tři dny byste měli všichni mít tyto odpovědi k dispozici a pochopitelně tyto věci budou eh, pravidelně aktualizovány. Čili do konce tohoto týdne to můžeme očekávat. Ano, ano, děkuji, děkuji vám za vaši přítomnost na naší schůzi. A teď dovolte, abych eh, mezi námi přivítal pana komisaře Miguela Ariase Kaněteho. Já se strašně omlouvám za to, že jste musel eh, chvilku čekat, ale roaming Eh, jednou eh, eh, bude zrovna tak důležitý jako ITER. Ne ITRE, ale ITER, říká pan předseda. Takže pane předsedo, Děkuji, děkuji kolegové. Teď půjdeme hned k dalšímu bodu. Je to velice důležitý bod. Myslím si, že někteří z nás o tento bod mají mimořádně velký zájem, protože se jedná o zdroj energie, energie pro budoucnost. Eh, jedná se o ITER, eh, což je zvláštní reaktor. Je to mezinárodní termoreaktor experimentální pro eh, fúzi. Týká se to také finančních otázek, které s tím souvisejí. Evrops, týká se to Jižní Koreje, Spojených států, Evropské unie, Ruska, Indie, Číny, a Japonska, všechny tyto země a Evropská unie se zúčastní tohoto projektu, je velice důležité, že eh, v Dubnu jsme získali zprávu a hlavní eh, závěry této zprávy, pokud eh, si to pokud tomu dobře rozumíme, je ten, že v současné době ten projekt skutečně už se dostává do těch správných kolejí. Máme nový akční plán, máme také zpracované finanční aspekty, čili z tohoto pohledu eh, si myslím, že veškeré informace od pana komisaře eh, Miguela Ariese Kaněteho eh, pro naše členy našeho výboru. Všechny tyto informace jsou mimořádně důležité. Ehm, chtěl bych říci, že tato diskuse je součástí našeho strukturovaného dialogu s Evropskou komisí. Pane komisaři, ještě jednou bych vás chtěl přivítat eh, v Evropském parlamentu. Ehm, toto je téma, které vlastně poprvé máme před sebou na stole, čili pro nás je skutečně mimořádně důležité eh, vyslechnout si eh, to, co jste nám přišel říci, pane předsedo, vážení poslanci. Je mi velkou ctí, že se s vámi dnes mohu podělit o svoje názory na projekt ITER, což je jeden z nejlepších příkladů vědecké spolupráce. Eh, zastupují se tu země, které představují polovinu eh, řešistinu světového obyvatelstva. Je to tedy velká výzva na eh, celosvětovém vědeckém programu a pokud této výzvy chceme dostat, tak musíme postupovat inovativně, tak abychom mohli pokrýt energetické potřeby, eh, kterým budeme do budoucna čelit. Eh, ITER je jedna z velmi ambiciozních aktivit. Je to velmi ambiciozní krok, který má zajistit dostatek energie, dostatek čisté energie nabízí velmi slibné řešení, které by mohlo vylepšit energetickou situaci a tím bojovat proti klimatickým změnám. Rád bych řekl, jaký je můj názor na tento projekt jde o to, že tento projekt může vytvořit pracovní místa a skýtá také investiční příležitost a proto se komise snaží o neustálý pokrok tohoto projektu v rámci revidovaného projektového cyklu. V tuto chvíli je to tak, že Evropská unie dováží více než 50 energie, kterou spotřebuje většinou ve formě ropy a zemního plynu, často z oblastí, které jsou politicky nestabilní. Pokud zohledníme současné trendy, tak e, můžeme počítat, že v roce 2030 bude Evropská unie dovážet 70 své energie. Zároveň se z Evropská unie snaží e, čelit klimatickým změnám. Například v Paříži v loňském roce jsme přijali celou řadu závazků, které musí musíme jako Evropská unie splnit. To znamená, že Evropská unie potřebuje udržitelný energetický mix, musíme investovat do obnovitelných zdrojů energie a musíme tedy zajistit, aby tento energetický mix byl do budoucna udržitelný a aby zajistil bezpečnost dodávek energie. To nás staví eh, před důležité úkoly. Eh, pokud jde o jadernou fúzi, tak ta skýtá mnoho vývod. Výhod je z ekologického hlediska čistá, eh, máme tu dost materiálu, není tu riziko jaderná reakce, eh, kromě toho odpadá eh, problém radioaktivního materiálu. To znamená, že tady nepřenecháváme problémy budoucím generacím. ITER tedy musí sehrát klíčovou roli a zároveň vyžaduje důležité investice v oblasti výzkumu a vývoje. Do toho se tedy musíme pustit dříve, než ta jaderná fúze se stane realitou a bude skutečným zdrojem energie. Takovýto důležitý krok je možný pouze tehdy, pokud budou všechny zúčastněné strany velmi těsně spolupracovat. Naši partneři se také zajímají o bezpečnost dodávek energie v budoucnosti. V tuto chvíli tu není žádná země, která by mohla sama realizovat projekt stejné velikosti, jako je ITER. Výhody projektu ITER jsou na snadě již dnes. Jde o pracovní místa, hospodářský růst a to jsou priority Evropské komise. Jsou to investice do eh, vyspělých technologií, do eh, inženýringu, vytvoří se tu pracovní místa, především pro malé a střední podniky. Evropský průmysl je tedy do tohoto projektu těsně zapojen, protože dodává tisíce eh, technologických součástek. V průběhu osmi let mezi lety 2008 a 2015 Evropské průmyslové podniky a výzkumná centra podepsali 750 smluv, které se týkaly právě projektu ITER. Celkově se jednalo o 3,6 miliard euro. Více než 300 evropských podniků a 60 výzkumných center v mnoha evropských zemích, včetně Švýcarska, eh, je do toho zapojeno a přináší jim to výhody. V červnu projekt ITER udělil smlouvu dvěma evropským společnostem, podílí se na tom i jihokorejská společnost. Je to největší smlouva, eh, která eh, eh, dosahuje, výšky, dosahuje částky 130 milionů euro a týká se sestavování tokamaku. To znamená, že právě ITER bude klíčový pro bezpečnost dodávek energie v nadcházejících 20 letech. Je důležité, abychom měli k dispozici dostatečné expertní vedení, tak abychom si zachovali konkurenceschopnost na eh, světovém trhu. Kromě toho je to tak, že vyspělé technologie, které jsou důležité pro tyto reaktory, eh, se dotýkají i dalších oblastí, ať už je to metrologie a další oblasti. To znamená, že to e, podporuje vytváření expertního vědení a pracovních míst v celé Evropě, především tedy v inženýringu, výzkumu a vývoji. Kromě toho tento projekt jasně ukázal, že se vytvoří i pracovní místa v doprovodných sektorech v oblasti služeb a tak dále sestavování součástek eh, a další fáze tohoto projektu skýtají důležité příležitosti pro evropské podniky. Bude to tedy příležitost, eh, která prokáže, že Evropa je v tomto ohledu světovým hráčem eh, Pokrok, k pokroku tedy doch, k, dochází na mnoha úrovních, e, nicméně projekt ITER čelil mnoha e, potížím v oblasti projektového managementu, především pokud jde o náklady. To je dáno mimo jiné i tím, že je to první projekt svého druhu. Od roku 2015 se nicméně podařilo tuto situaci vylepšit, stabilizovat situaci, napravit e, spoždění, ke, které, ke kterým tu došlo. Jsem přesvědčen o tom, že ti, kteří se podívají na stanoviště ITER v Kadaraši, eh, si eh, tohoto pokroku nepochybně všimnou, protože ta práce pokračuje, už se tady položilo mnoho základních kamenů a já doufám, že tady Evropa dostojí svým úkolům v rámci harmonogramu. Informování všech zúčastněných stran v rámci ITERu a dodržování těch mm, důležitých milníků, to je tedy předpoklad úspěchu, eh, tak abychom mohli pokračovat v eh, plnění cílů, které jsme si přece vzali. Eh, pokud jde o ty milníky, které jsou stanoveny pro tento rok, tak z části již byly naplněny. Eh, management projektu ITER vytvořil velmi solidní systém managementu, tak abychom mohli řešit problémy a plnit úkoly včas. Poslední rada ITER eh, v červnu se zabývala revizní zprávou, snažila se analyzovat eh, efektivnost rozhodování v rámci ITARu tak, aby bylo co možná nejefektivnější. Eh, jsou to zásady, na kterých se shodly všechny členské státy. A kromě toho bych rád zmínil domácí agentury. Ty tady také hrají velmi důležitou roli musíme zavést e, účinná opatření na kontrolu nákladu, tak abychom řešili případná rizika. V loni v červnu Rada e, ITER schválila revidovaný harmonogram pro stavbu, což je jeden z důležitých e, aktivit, v roce 2015 eh, to tedy přijali i domácí agentury. To znamená, že nyní máme harmonogram a odhadované náklady a díky tomu máme lepší představu o tom, že bychom tedy mohli do roku 2025 ten projekt eh, dokončit. Tehdy tedy eh, bude ukončena stavba a mohlo by dojít k provozu. Tímto způsobem tedy bude zaručeno to, aby, by, aby příspěvek Evropské unie na stavbu eh, ITERu nebyl eh, překročen. Je to těch 6,6 miliard euro. Eh, to je hranice, která byla tedy stanovena v roce 2010 a jsou to také zdroje, které, zdroje, které jsou stanoveny v rámci finančního rámce. Nicméně je to dobrý krok směrem vpřed, protože to poskytuje solidní základ z politického hlediska a také z hlediska manažerských do, eh, rozhodnutí. Kromě toho je potřeba tedy vycházet z podrobné analýzy a systematických konzultací eh, i s domácími agenturami. A na základě návrhu komise řídící orgán ITERu rozhodl, že bude provedena nezávislá revize, pokud jde o možnosti projektu ITER včas eh, a možnosti eh, Evropské unie včas splnit své povinnosti v rámci projektu ITER. Spolupráce s domácími agenturami je velmi těsná. Musíme se tedy držet revidovaného harmonogramu a všech hůd, které jsou tam stanoveny. Na, ža- na základě žádosti Evropské unie se snažíme minimalizovat náklady a zmírnit spoždění. Tento harmonogram bude představen na radě ITER v listopadu tohoto roku. Zároveň bude komise požádána, aby to ho mm, podpořila, aby podpořila i finanční otázky. Snažíme se, abychom tedy pokračovali v projektu ITER efektivnějším a úspěšnějším způsobem. Pravděpodobně se tedy počátkem příštího roku bude konat setkání na úrovni ministru. Dovolte mi, abych na závěr konstatoval, že ITER je milníkem budoucího, výzvu, eh, budoucího vývoje minulých letech ITER čelil mnohým problémům, ale to, jak jsme na ně reagovali, reagovali, vytvořilo základ pro naše současné kapacity. E, jsme schopni jak z finančního, tak manažerského hlediska plnit plán. A e, tím tedy dostat náročnosti tohoto obrovského projektu. Naši mezinárodní partneři si jsou vědomi toho, že Evropská unie se k projektu ITER stoprocentně hlásí a očekávají, že Evropská unie bude i nadále hnací silou v tomto mezinárodním projektu. A právě proto vás tady vyzýváme, abyste tento projekt, reformní projekt i nadále podporovali, protože bude stěžení pro evropskou budoucnost a e, to i v rámci budoucího víceletého finančního rámce. Děkujeme, pane komisaři. Děkujeme za tento nesmírně důležitý projev. A nyní se dostáváme k diskuzi. Rád bych poprosil všechny kolegy a kolegyně za politické frakce, aby vystoupili maximálně na dvě a půl minuty, prosím. Pan Rubik za EPP. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych poděkoval panu komisaři za jeho příspěvek. Z našeho hlediska jde především o to, aby ta mezinárodní smlouva a ten mezinárodní výzkumný projekt byl spravován profesionálně na mezinárodní úrovni. A proto je důležité, aby ten finanční rámec eh, byl realizován tak, jak bylo schváleno na mezinárodní úrovni. Jak vypadají jednání v mezinárodním konsorciu, pokud hovoříme o období po roce 2020? Došlo tady k nějakým ústupkům nebo škrtům z hlediska mezinárodního konsorcia, jak vypadá pozice komise? To je první otázka. A druhá otázka. Vy jste řekl, že 50 eh, těch milníků pro loňský rok již bylo uzavřeno, splněno pro nás, pro Evropský parlament, by bylo velmi dobré, kdybychom měli k dispozici seznam to znamená, kdybychom věděli, jaké projekty již realizovány byly a jaké milníky nám ještě zbývají na zbytek roku, pravděpodobně ještě i na rok 2017, čím se tedy e, počítá na tento a příští rok, tak abychom mohli ten projekt Fusion for Energy i nadále e, doprovázet a podporovat. Já se samozřejmě domnívám, že tento projekt není důležitý pouze pro e, sektor energetiky, ale je to také důležité z hlediska základního výzkumu a proto tedy budeme ITER i nadále podporovat. Děkuji. Uh, thank you, thank... Děkujeme. Děkujeme, pane kolego, za tyto poznámky. Dan Nika za SAD. Děkuji za slovo, pane předsedo. Rád bych poděkoval komisaři Kanětovi za to, že mezi nás chodí a že nás informuje o posledních aktuálních informacích. To, že pan komisář věnuje tak velikou pozornost tomuto evropskému projektu, poukazuje na to, že jsme na správné cestě. A zároveň bych rád řekl, že souhlasím s jeho obavami. Potřebujeme neustále kontinuální financování, tak abychom zajistili jednotlivé perspektivy, abychom skutečně zajistili určitou předvydatelnost celého tohoto odvětví, tak jako to hovořil pan komisař. A zároveň souhlasím s tím, že pokud by EU mělo být průkopníkem, pokud chceme, aby bylo průkopníkem v některých oblastech, tak toto je právě jedna z těchto možných um, oblastí, které bychom měli věnovat náležitou pozornost nejenom prostřednictvím signálů, uh, které vysílá komise, ale i prostřednictvím kvalitního financování těchto projektů. To je zásadní. Zároveň Doufáme, že komise mezi nás přijde i na další schůze našeho výboru a bude nás informovat o aktuálních informacích v oblasti energetického balíčku, protože víme, že připravuje čtyři důležité dosie v této oblasti a možná by nás pan komisař mohl informovat v rámci nějaké krátké prezentace o hlavních směrech v rámci tohoto balíčku, to znamená, kam se ubíráme v oblasti udržitelné energetiky, energetické účinnosti a zároveň i energetické účinnosti budov. Děkuji. Děkujeme. Za EKR vystoupí pan Koš- Tošenovský, prosím. Předsedo, já také se připojuji ke kolegům s poděkováním eh, návštěvy pana komisaře Kaněteho a já jsem hluboce přesvědčen, že eh, projekt ITER zároveň s, eh, s projektem Galilem jsou největší technické a, a výzkumné projekty, které jsou financovány Eh, Evropskou unii a tak, jak jste říkal, tak žádný členský stát by takový objem prostředků a vědeckých sil neměl k dispozici. Navíc u projektu ITER do toho vstupují ještě další země mimo Evropskou unii. Já tento projekt pořád chápu jako největší výzkumný a vývojový projekt, protože i po dokončení, o kterém jste říkal v roce 25, já doufám, že se to podaří naplnit, protože ještě před eh, dokončením, podle mého názoru je obrovské množství eh, nezbytné vývojových prací a výzkumných prací, protože ne všem ještě dořešeno. <clears throat> Proto já bych navázal na kolegu Pola Rubika, abychom možná měli větší přehled o tom, jaké, jaká rizika výzkumná, protože výzkum eh, nese sebou vždy rizika určité nejistoty. Pokud bychom věděli, že všechno máme v rukou, tak to není výzkum, to stavíme už hotové technologické dílo. Tady mnoho věcí nevíme, materiálově nevíme, jak se bude chovat plazma, jak ji, jak ji budeme izolovat a těch technických záludností je před námi mnoho. Proto bych se připojoval ke kolegům, že by možná stálo za to skutečně eh, předložit nějakou velmi velmi jasný finanční rámec, kolik je potřeba financí, aby tento výzkumný projekt zdárně do, dopadl a nebyli jsme překvapováni, jako se to stalo bohužel eh, manažerskými kroky v předcházejícím období. Nechci se vůbec zabývat tou minulostí. Pro mne ITER patřím k těm, kteří jadernou fúzi považují za velmi důležitou a možná je i na nás, abychom, aby z tohoto projektu se stal ten, ta vlajková loď Evropské unie, protože do budoucna je nesmírně důležitý a myslím si, že zajistit dlouhodobé financování je naší, naší úlohou. Ještě jednou děkuji za vaši návštěvu. Uh, thank you very much, Uh, si... Děkujeme, pane kolego. A nyní to bude kolegyně za ALDE. Děkuji za slovo, pane komisaři. My s vámi stoprocentně souhlasíme v tom, že tento projekt eh, nukleární fuze by měla vést Evropská unie. Je to jeden z nejdůležitějších výzkumných projektů celé Evropy. Je to experimentální projekt nesmírné důležitosti Samozřejmě, že věříme, že dojde k využívání komerčních možností v rámci tohoto projektu. Hovoříme zde o roce 2020, o obnovitelných energetických zdrojích, to znamená o stávajících zdrojích a ne budoucích zdrojích. Proto bych se ráda zeptala, jak vy, jakožto komisař, se díváte na to, co se děje v jednom členském státě, a to ve Španělsku společně s Portugalskem a Ukrajinou Víte, že jsme právě pracovali na tomto projektu eh, od roku 2015, který se zabývá využíváním obnovitelných zdrojů. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Pan Maragal má slovo. Za zelené. Já jsem právě dorazil takže asi by nebylo úplně správné, abych si zde dovolil nějak vystupovat, já bych velice rád, ale jelikož jsem dorazil příliš pozdě na prezentaci, tak si myslím, že by to nebylo správné. Dobře. Paní Ernst má slovo za kůle. Ano, děkuji. S radostí jsem si vyslechla vaši prezentaci. Je to dlouhá historie, protože nyní tady píšeme rok 2016 a ty první pokusy byly již před mnoha, mnoha lety. Mně není úplně jasné, kde, v jaké fázi se v tuto chvíli nacházíme. A e, to je také moje otázka. Vy jste hovořil o tom, že jsme na dobré cestě, že tedy došlo ke e, vylepšení způsobu rozhodování a fungování, nicméně technického hlediska je to stále ještě problematické. Například musíme nějak zvládnout těch 100 milionů stupňů Celsia a kromě toho je to tak, že e, to plaz, tu plazmu musíme držet e, v obalu e, o takto vysoké teplotě, což je samozřejmě problematické. To znamená, že bych se ráda zeptala, v jaké fázi toho technologického vývoje se nacházíme. To, to znamená otázka času. První věc. V jakém v jaké fázi se v tuto chvíli nacházíme. To byste mi mohl říci. A kromě toho bych se ráda zeptala, jestli by nebylo lepší investovat do obnovitelných zdrojů energie, než do takového obrovského projektu eh, s, nejasným, s nejistým výsledkem. Děkuji. Uh, thank. Děkujeme, říká pan předseda. Paní Kapel za ENF. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu komisaři za jeho prezentaci. Správně jste konstatoval, že právě ITER je jeden z největších výzkumných projektů tohoto světa a že to má obrovský význam pro mezinárodní propojení v oblasti výzkumu. Evropa, co by Centrum výzkumu a vývoje si tím projektem ITER velmi pomůže, pomohou si i mnohé malé a střední podniky. To znamená, že je velmi dobře, že byl tedy stanoven nový časový plán, nový harmonogram a e, také mám radost z toho, že se objevily náznaky, že ten harmonogram je dobře plněn. V minulém roce tedy byl e, předložen akční plán a e, Kromě toho Rada ITER stanovila eh, průběžné cíle. Můžeme říci, že mnoho z těchto průběžných cílů již bylo naplněno, což je nepochybně pozitivní eh, eh, signál. Zároveň si musíme přiznat, že v minulosti došlo k mnoha problémům, například Absolutorium za rok 2014 bylo problematické, nebylo uděleno, protože se zvýšily náklady o 4 miliardy, to znamená, že eh, tady byly problémy a problémy byly i eh, s harmonogramem, ten se prodloužil o 5 let. Musíme si ale uvědomit, že tady eh, se rozvíjí především základní výzkum, Mám dvě otázky. Za prvé, víte, že tu jsou tady jiné technologie než technologie na základě Tokamaku, eh, Institut Max Maxe Planka tady počítá s náklady eh, ve výši 1 miliardy euro eh, na alternativní procesy výroby plazmy. Já bych se tady ráda zeptala, jestli o tom víte, jestli se tady nabízí možnost spolupráce a kromě toho druhá otázka, jsou tu jiné projekty, například ve Spojených státech. Jsou to projekty na základě rizikového soukromého kapitálu eh, kdy se tedy na základě soukromého rizikového mm, kapitálu eh, financuje základní výzkum. Ráda bych se zeptala, jestli i s tím eh, projekt ITER nějak počítá. Děkuji. Děkujeme Dal. Paní François Gross tady má slovo. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Proč chci vystoupit? Především proto, abych poděkovala panu komisaři Kanětovi za jeho neustálou zaangažovanost do tohoto důležitého projektu, který je závažný nejen pro Evropskou unii, ale pro celý svět. Je to mezinárodní projekt. A toto tato zaangažovanost pana komisaře, to je skutečně něco konstantního. Vidíme, jak se tomu nesmírně věnuje, jak mu to leží na srdci. Samozřejmě, že se dochází k nárůstu nákladů, to je ne když zde připravujeme takový projekt dlouhodobého charakteru, i když se snažíme nějakým způsobem to všechno mít pod kontrolou, tak prostě vždycky tam vzniknou určité náklady, které nemůžeme nikdy být schopni předvídat stoprocentně. Takže ještě jednou děkuji. Ano, je to projekt mezinárodního významu, zásadní projekt pro Evropskou unii, protože Evropská unie 40 procenty nebo dokonce 45,5% financuje, to znamená je hlavním, skutečně hlavním sponzorem celé záležitosti a plus je to na našem území a to je zásadní. Je to projekt, který je instalovaný na našem území. Tento projekt fúze představuje tolik různých inovačních možností vědeckého charakteru, technického charakteru, které budeme potom moci využít v mnoha jiných industriálních odvětvích. Máme zde mnoho Mm, partnerů mezinárodního charakteru, Indie, Japonsko, Čína, Rusko, Spojené státy. Jižní Korea. Proto bych se chtěla zeptat, jakým způsobem cítíte ze strany těchto našich mezinárodních partnerů jejich zaangažovanost. A tam je stejná vůle, stejné odhodlání tak jak to vidíme u vás, pane komisaři, aby skutečně se věnovali tomuto projektu a aby skutečně akceptovali všechno, co tento projekt bude obsahovat a co bude představovat. Děkujeme, děkujeme, říká pan předseda. Pan Píper. Děkuji, pane předsedo. Komisaři jsou pružní, pružní jsou i poslanci. A protože máme před sebou v nadcházejících dvou týdnech důležité úkoly, rád bych vám položil následující otázku. Pane komisaři, vy v nadcházejících dnech předložíte revizi, eh, pokud jde o směrnici o energetické účinnosti. My v Evropském parlamentu jsme sepsali prováděcí zprávu zhruba před dvěmi, dvěma měsíci. Vycházeli jsme přitom z propočtů komise, které hovoří o tom, že e, tedy úsporu v oblasti energetické účinnosti v roce 2020 e, nesplníme, že nedosáhneme našich cílů e, pro rok 2020, pokud je o energetickou účinnost. Nicméně jsou tu jiné zdroje, které hovoří o tom, že toho cíle bylo dodrženo již v roce, dosaženo již v roce 2014. To znamená, že ta situace je velmi bizarní. Naše zpráva tedy vycházela ze špatných dat a já bych se vás rád zeptal, co z toho tedy v nadcházejících dnech vyvodíte za důsledky, jestli tedy eh, tu revizi eh, ke směrnici o energetické účinnosti odložíte, tak aby tady byl ještě nějaký čas na přemýšlení, na analýzu, anebo jestli máte nějaký jiný plán. Děkujeme. Pan Benito Ziluáka je dalším. Děkuji za slovo, pane předsedo. Pane komisaři, když hovoříte o tomto projektu ITER, zdá se, jako kdyby to byla nějaká čárovná hůlka, která by zajistila energetickou bezpečnost, reagovala na klimatické změny, vyřešila problémy v oblasti nezaměstnanosti. Podobně byla prezentována jaderná energetika. V obou případech ovšem jde o mýtus že toho, že zde budeme mít nekonečné zdroje, nevyčerpatelné zdroje energie. Když vyřešíme technologické problémy tohoto projektu, i poté ovšem to bude určitý model, energetický model, který bude centralizován geografickým i ekonomickým způsobem bude vzdálen um, spotřebitelům, proto to možná nebude až tak účinné. Pokud jde o čistotu celého projektu, to je podle mě relativní jako energetickou nebo environmentální čistotu, podobně jako konvenční uh, elektrárny. I tento uh, projekt uh, na konci své životnosti bude muset být nějakým způsobem uzavřen, bude to nesmírně, bude to trvat téměř 40 let a když vezmeme v potaz nukleární jaderný materiál, který bude muset nějakým způsobem konkrétně na konkrétních místech a specifickým způsobem skladovat, tak to bude stát neuvěřitelné finanční prostředky, bude to nesmírně nákladné a proto bych se rád zeptal pana komisaře, zda eh, ví něco o konečné ceně za 1 kW, nebo i včetně teda řízení radioaktivního odpadu. Děkuji. Děkujeme, říká pan předseda. Takže tím jsme vyčerpali seznam řečníků a nyní se obracím opět na pana komisaře. Prosím. Rád bych poděkoval všem poslancům a poslankyním za zájem o tento projekt a zároveň bych se pokusil odpovědět na většinu otázek. Pan Rubik a ostatní. To je první věc. Paní Grosted rovněž se o tom zmínila. Pokud jde o tu zaangažovanost ze strany všech partnerů, to si myslím, že bylo velice jasně, jasně v dubnu 2016 na radě zmíněno. To znamená, že schválili ten výroční rozpočet pro ITER. A pokud jde o jejich zájem o fúzi, všichni, všichni mají zájem o účast na tomto projektu, protože, jak jste se o tom již někteří z vás zmínili, i pan Tošenovský například, neexistuje jedna země sama o sobě, která byla schopna a ochotná něco takového financovat a zvládnout takový rozsáhlý projekt. Vy, vy samozřejmě víte, že my jsme na počátku úplně na komisi před několika lety ještě neměli úplně ucelený jasný obrázek o celé této problematice a nyní se nám to začíná krystalizovat. Nyní je to v mé odpovědnosti, to dosie je mm, tak nějak patří našemu DG, pokud jde o řízení projektu, snažíme se zapojit velice aktivně do celého projektu. Máme zde kvalitní eh, management eh, i v rámci eh, Fusion for Energy rady dále strukturální záležitosti, které byly zavedeny do tohoto nového manažerského systému. A další věc, která je zásadní, je posílena spolupráce mezi organizací ITER a domácími agenturami integrované projektové týmy, které byly v Kadaraši vytvořeny. To je, to je důležité, protože to znamená, že jsme zlepšili ten způsob spolupráce všech stran. A dále to byl realistický určitý projekt, k celému časovému harmonogramu. Společně domácí agentury, jakož i organizace ITERu poprvé přijali takový harmonogram. Je, je to sice ne, nelogické, ale konečně poprvé jsme si sedli společně všichni a vytvořili tento společný časový harmonogram a přístup zároveň i ne, nezávislými hodnoceními jsme to nějakým způsobem podpořili. Tento přístup eh, bude samozřejmě podpořen i robustním systémem řízení rizik a jednotlivých těch milníků celého projektu. A tam očekáváme, že dojde k pokroku, dalšímu pokroku. To, jak to eh, v listopadu 2015 Rada pro ITER schválila, jak už jsem se o tom zmínil, více než 50 těchto milníků již bylo dosaženo byste nás požádali o seznam, my samozřejmě poskytneme veškeré relevantní informace ohledně toho, co se nám již povedlo dosáhnout dokončit, které projekty již byly, eh, které jsou na stole, které již byly pokryty. Další konkrétní otázka se týká toho, kolik to bude stát ještě eh, navíc, dále ta data, ta jsou velice jasná. 2025 pro plazmu a 35 eh, pro sam, samotný projekt a jeho totální akčnost. Celkové částky, to znamená těch jednotlivých příspěvků finančních ze všech stran, to bude od roku 2016 až do roku 2025, je odhadováno na 5,5 miliard eur Eh, v hodnotě eh, roku 2015. Paní Grostet se o tom správně zmínila, my budeme platit 45 Evropská unie bude muset rovněž ale přispět určitými jinými příspěvky, to znamená nefinančního charakteru, tak jak je to stanoveno v, v dohodě. A to je na základě toho nového časového harmonogramu, budeme je muset samozřejmě potom rekalkulovat. Fusion for Energy již obsahuje, obsahuje tyto částky až do roku 2020, to znamená roční. My jsme samozřejmě hovořili i o těch nákladech až do roku 2025. Potřebujeme tato data ovšem ale upřesnit. Jakmile budeme k dispozici, tak je parlamentu okamžitě předáme. My budeme muset detailně analyzovat dohodu rozpočtových eh, orgánů na základě nových eh, nákladů zároveň i s Euratomem, aby jsme se dohodli na nových eh, rozpočtových položkách pro tento projekt. Myslím, že nás to čeká v listop, nebo vlastně na konci letošního roku bychom měli být schopni poskytnout všechny to podrobnější informace. A dále to byla další otázka. Ano, o plně, v plném provozu by to mělo být v roce 2035 a nyní teda bych odpověděl španělsky. My si myslíme, že by to teda mělo být eh, v tomto roce. Eh, vy jste se ptala rovněž na to, jakým způsobem se na to můžeme dívat s ohledem na obnovitelné eh, projekty v celé Evropské unii. My očekáváme, že tam bude v tomto období již 20 pokryto z obnovitelných zdrojů, například, mm, ale víme, že některé země, například Španělsko, mají problémy dostat těmto číslům, dosáhnout těchto hodnot v rámci obnovitelných zdrojů. Na jaře budeme mít k dispozici nové informace a zjistíme, jak se na tom stojí jednotlivé členské státy v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Nejde pouze o solární panely nebo například větrnou energii, ale i o biomasu, protože pokud biomasu zařadíte do tohoto mixu ve Španělsku nebo i jiných zemích, tak najednou zjistíme, že dojde k vylepšení všech těchto čísel. Ale my jsme to nemohli začlenit v minulosti, protože tam nebyla pokryta dostatečným způsobem kritéria udržitelnosti, ovšem nyní už víme, jak to započítat u biomasy a víme rovněž, že situace se eh, liší v členských státech, proto chceme zajistit, aby všichni byli schopni splnit závazky, kterým eh, došlo. Dále jste se zmínil o energetické účinnosti, o balech, um, návrzích v této oblasti a já bych rád řekl, že skutečně se jedná o jednu z nejkomplikovanějších oblastí pro celé naše společenství. To znamená ta energetická účinnost, energetická účinnost budov. To jsou problematické oblasti. Členské státy zde, se zde potýkají s obrovskými problémy a my zavedeme a budeme uh, uvalovat právě uh, postupy pro neplnění proti členským státům, které nebudou postupovat podle interních pravidel. Dále. Pan Ruaga se změnil o té komplikované záležitosti, jakým způsobem do toho zapojíme ty ceny za uh, odstávku celého eh, projektu. My jsme to již zakomponovali trošku do... Samozřejmě, že budeme mít centrální pracoviště, ale komerční eh, udržitelnost tohoto projektu musí zahrnovat i jednotky, které nebudou spadat pouze pod tu, pod tu centrální jednotku my jsme v tomto a v tomto sektoru schopni nějakým způsobem opravdu dosáhnout konkrétních čísel pro odstávku takového projektu, protože máme zkušenosti v této oblasti. Samozřejmě, že to nebude zadarmo, budeme to muset financovat z našeho projektu. To je věc, kterou všem my na komisi jsme schopni eh, řešit Samozřejmě, že to je projekt, který bude mít dlouhodobý dopad. Je tam otázka toho, jakým způsobem postupovat s, s eh, jaderným odpadem a tak dále. Odstávka celého projektu nejde pouze o vývoj eh, té technologie, ale zároveň i riziko toho, že jednou v určitém okamžiku v budoucnosti bude muset tento projekt ukončit a odstavit. A to samozřejmě bude znamenat další náklady. To je věc, na kterou, se kterou rovněž počítáme. A další otázka. Mnoho eh, členských států podporuje, financuje tento projekt. Je to jedinečný projekt. Pokud by skutečně jsme na úrovni veřejných rozpočtů a zaangažovanosti vlád neviděli eh, tyto přísliby, tak bychom nebyli nikdy schopni koordinovat takovou iniciativu, My se tuto možnost jenom finančních příspěvků, nefinančních příspěvků skutečně podporovat celý tento projekt. To je nesmírně složitý, nesmírně rozsáhlý projekt, eh, jedinečný projekt. U obnovitelných zdrojů tam máme různé tarify, různé sázby, různé elementy, soukromé investory a tak dále. Zde ovšem, ale samozřejmě chceme, aby některé ty projekty byly konkurenceschopné, některé z těch projektů jsou konkurenceschopné a nepotřebují veřejné finance. Ovšem toto je projekt, který bude neustále vyžadovat eh, toto zapojení a my samozřejmě již máme více mm, let mm, té perspektivy k dispozici do roku 2020. Samozřejmě už máme určitou představu. Po roce 2020 je jasné, že bude muset dojít k, ná, při, k nárůstu eh, z, ze strany jednotlivých členských států i našeho evropského rozpočtu. No, no, jsou zde samozřejmě různé průlomové technologie, které se rozvíjejí i v jiných oblastech. Máme zde jiné projekty, Horizon 2020, poslední Junckerův plán představuje takové, takové, takovou obrovskou novou příležitost klimatické, eh, klimatické záležitosti, energie do, pro budoucnost, energetika eh, do, do budoucna celá tato oblast, eh, my tam máme 40 procent, které by se měly věnovat na klimatické akce, na čisté energetické eh, projekty. To znamená vše, co by mohlo, podpo- co by mohlo vlastně podpořit ty naše cíle, bo vlastně eh, boje proti klimatickým změnám budou financovány z této Eh, částky. My ještě jednou bych rád zúraznil, že jsme byli od samotného počátku zapojeni do tohoto projektu, do akčního plánu, do nového do nové struktury managementu a tak dále. A jsme opravdu nesmírně potěšení tím, že vidíme, jak to eh, nyní funguje a my, nyní očekáváme, to, ano, že samozřejmě vy budete přímo na místě, budete mít možnost se na to podívat přímo vlastními eh, má očima. Je to, to, co se děje v Karadaši, to je něco tak jedinečného, unikátního. A poté nám prostě sdělíte, jaké jsou vaše dojmy. My tam pracujeme samozřejmě s lakovými eh, komorami, magnety, na kterých budou pracovat Číňani. To je jedinečná záležitost. A je to energie pro čisté energie. To může být zásadní průlom v celé této problematice. Pokud budeme mít čisté energie za rozumnou cenu k dispozici, tak poté budeme opravdu v mnohem kvalitnějším postavení, ale nesmíme zapomínat ani na obnovitelné zdroje, energetickou účinnost a naše cíle v oblasti klimatu. Všechno se snažíme pokrýt eh, simultánně a to, že komise je tak zaangažována v tomto projektu, neznamená, že zapomínáme na jiné důležité oblasti. Například, eh, čím rychleji změníme náš energetický mix, tím eh, lépe, abychom měli samozřejmě i možnost v oblasti eh, skladování, akumulátorů, baterií a tak dále. To, co jsou všechny další důležité oblasti a my doufáme, budeme k dispozici legislativu již v letošním roce a budeme se snažit Eh, na základě legislativního balíčku energetické unie plnit cíle, které jsme si stanovili. Budeme tam mít směrnici, která, se bude, která bude pokrývat tuto oblast energetická účinnost a účinnost budov eh, dále o dvě emise z automobilů. Tomu se budeme věnovat příští rok. Čili asi někde v přesnu příštího roku bude mít Evropský parlament k dispozici veškerou legislativu pro dosažení a pokrytí našich cílů v oblasti klimatu. Děkuji. Děkuji, děkuji, pane komisaři. Eh, pochopitelně to, to jsou všechno otázky mimořádně důležité. Datum, kdy to, ke kterému to eh, bude dokončeno, to je opět velice těžké to určit, protože se jedná o vědecký cíl. Dalším důležitým aspektem jsou peníze, pochopitelně. Eh, my v našem výboru jsme přesvědčeni o významu tohoto projektu, aspoň to platí o většině z nás. Možná, eh, eh, že ve zbytku Evropského parlamentu tomu tak úplně není. Hlavně ten rozpočtový výbor, výbor Kokobu a další výbory možná se na to dívají jinak. Ale ve výboru ITRE eh, můžete skutečně počítat s obrovskou podporou. 24. října, to je pondělí, a to je informace pro vás pro všechny. 24. Eh, října budeme mít možnost eh, navštívit ITER, tak abychom se přesvědčili na vlastní oči, jak to vypadá. Pokud bych měl příliš mnoho účastníků na seznamu, tak můžeme zorganizovat o něco později ještě druhou návštěvu tohoto místa. 24. Eh, října je pondělí, je to ve Štrasburku, jinými slovy, bychom na místě měli být už 23 Ehm, to znamená, v neděli bychom se mohli setkat a tam bychom mohli o některých věcech hovořit. Bude to skutečně mimořádně zajímavá návštěva a tam eh, můžeme eh, položit další otázky některým kolegům z Evropského parlamentu, protože, jak říkám, oni poměrně intenzivně protestují proti dalšímu financování tohoto projektu, ale pro náš výbor je tento projekt mimořádně důležitý a velice rád bych se na vás obrátil eh, s výzvou, abyste se eh, zúčastnili této eh, návštěvy 24. října, 23. bychom měli být na místě a potom večer 24. už budeme ve Štrasburgu. Takže jediné, co zbývá, je, abyste se podepsali na ten seznam. Všechno bude pro vás připraveno pro tuto návštěvu. Eh, eh, ITER a potom bude zajištěn také přímý let do Štrasburku. Pane komisaři, ještě jednou vám chci velice poděkovat a na vás na všechny bych se chtěl obrátit eh, s tím, abyste skutečně projevili zájem o tuto věc. 12. a 13. října budeme mít další schůzi, eh, dopoledne i odpoledne. Budeme mít jakési čtyři mini schůze. Budeme mít eh, dva dny, eh, dopoledne i odpoledne budeme mít také schůzi koordinátorů. Čeká nás obrovské množství diskusí, čili těším se na vás na všechny za pár týdnů a panu komisaři ještě jednou děkuji za návštěvu.